dichiarazioni di voto sulle conclusioni del Consiglio europeo. Máme vysvětlování hlasování a pan Hanan se chce vyjádřit k závěrům Evropské rady. Prosím. Mohl bych požádat všechny kolegy, kteří opouštějí tento sál, aby tak učinili rychle a potichu a nyní bych rád požádal pana Hanana, o prohlášení. Děkuji, pane předsedo. Velice často jsem měl pocit, že Evropský parlament je trochu mimo realitu, ale ve své reakci na nedávné snížení eh, tak mám pocit, že se dostáváme do klinické neurózy. Eh, to snížení ratingu v podstatě se netýká svrchovanosti našich zemí, nejen to, ale týká se to v podstatě veškerých bailoutů a reakce Evropského parlamentu je taková, že se snažíme dát si prsty do uší a když ratingové společnosti nebudou podávat zprávu o tom, co se děje, tak máme pocit, že se nic neděje. V podstatě to vypadá, že jsou to angličané, kteří připravují něco proti Evropě, mají zájem jenom o peníze a snaží se zničit euro. Přátelé, nemáme žádnou alternativu, nemůžeme jinak řešit daný problém. Nemůžete zlepšit počasí, když prostě nebudete říkat, jaká je předpověď. To znamená, pokud rozbijete to, co máme, tak v podstatě nemůžeme udržet, co jsme vytvořili. Děkuji. Eh, paní Fox, prosím. Pan Fox, eh, děkuji. Pane předsedo, ve vztahu k závěrům Evropské rady minulý měsíc, eh, bych chtěl říct pouze následující. V parlamentu se mílíme, pokud si myslíme, že jsme jediný demokratický hlas v Evropě. Hovoříme o metodách společenství, ale ve skutečnosti musíme pochopit, že mezivládní dohoda je podepsána 26 demokratickými vládami, které mají odpovědnost vůči svým občanům. Má vláda se rozhodla neúčastnit se. Nemyslíme si, že je to dobré pro Británie ani pro eurozónu, ale přejeme eurozóně vše dobré, protože se snaží řešit své problémy. Musím říci, že usnesení, kde hovoříme o finanční eh, dani z transakcí, je naprosto nevhodné eh, Není to na místě, měli bychom hovořit o tom, že Evropa musí být konkurenceschopnější, nebudeme a nemáme přijímat více daní, které naopak brání dalšímu růstu v Evropské unii. Děkuji. Grazie, la parola ora... Děkuji a nyní má slovo paní Kolarská Bobinská. C'è l'onorevole Kolarská Bobinská? Paní Kolarská Bobinská není zde. Takže slovo má paní Svinburn. Slyšíte mě? Já bych chtěla říci jako odůvodnění hlasování, že není tomu tak dlouho, co jsme dlouhou řadu let diskutovali o Lisabonské smlouvě. A hodně dlouho se také tato smlouva schvalovala v různých referendech. A teď místo toho, abychom realizovali je ustanovení této smlouvě, díky stanoviscím určitých vlád, zejména Německa a Francie, začínáme couvat z mnoha ustanovení tohoto, této eh, smlouvy. Čili Evropa vlastně teď couvá o několik kilometrů, několik let dozadu a to je velice nedobře, protože místo, abychom posilovali politiku Evropské unie a její instituce, začínáme pomalu demontovat celý po lisabonský pořádek a musíme se proti tomu postavit. Děkuji. Grazie, Mnohokrát děkuji. Nyní Swinburne. Já jsem hlasovala proti usnesení, pokud jde o mezivládní eh, dohodu. Nejsem proti obsahu, ale jsem proti tomu, aby tento parlament zaujímal eh, k této dohodě postoj. Není to evropská dohoda, není to dohoda EU a tak by se k ní tak nemělo přistupovat. Krize v eurozóně pokračuje a zdá se, že většina řešení do posud byla předložena prostřednictvím eh, složitých nařízení a eh, složitých eh, finančních řešení. A to neuklidnilo trhy. Pokud vlády mohou reagovat rychleji, potom je to lepší. Nicméně důležité součásti této dohody už jsou zahrnuty v balíčku, balíčku šesti zpráv, takže nevidím důvod, proč by parlament teď do toho měl zasahovat. Je eh, zásadní, aby eh, vlády eh, naplňovaly dohodu, ale myslím, že my zde v parlamentu tím nemáme ztrácet čas. Pokud si vlády jedna druhé nevěří, že dodrží pravidla potom, jak jim mají věřit trhy. Děkuji nyní paní Jatemaki. Arvoisa puhemies, pelkään pahoin, et... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já se obávám, že Evropská unie eh, stanovuje eh, pravidla, která opět nebudou dodržena. Je důležité, abychom měli pravidla, která dodržována budou a která posílí eh, konkurenceschopnost v Evropské unii. Cíle jsou takové, že se domnívám, že členské státy je nebudou moci naplnit. V této fázi, myslím, by bylo nejdůležitější, abychom schválili program, který je možné naplnit. A kromě toho by bylo dobré soustředit se na růst a na udržení pracovních míst. Evropská unie nezohlednila, že E, stále existují daňové ráje, že e, dochází k daňovým únikům. A e, to je něco, co se v současné době musí naléhavě řešit. Mnohokrát děkuji. Nyní paní Pětikanen. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já považuji postoj parlamentu za velice důležitý v této věci, protože k zásadním věcem v Unii patří, že se musí dodržovat pravidla a také to, že se musí prosazovat metoda společenství eh, z demokratických důvodů. Jestli z politických důvodů zde existoval um, tlak, aby se všechny členské státy neúčastnily. Potom je důležité, aby uh, provádění uh, této dohody probíhalo uh, podle normální metody společenství, tak jak tomu bylo také u balíčku šesti zpráv. Je nutné, aby při provádění těchto nových pravidel existovala, se používala společenstevní pravidla. Děkuji a nyní má slovo paní Záborská. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nemohla jsem hlasovat za společné usnesení, co se týče Evropské rady. Nesouhlasím s tím, aby tento parlament odepíral členským státům právo dohodnout se mezi sebou jako rovnocenní partneři při řešení naléhavých ekonomických otázek. A pokud má Evropa zvládnout krizi, tak členské státy musí opět získat důvěru ze strany finančních trhů. Jedinou správnou cestou k této důvěře je převzetí odpovědnosti. Rada a předání dalších způsobů, jak získat finanční prostředky na neefektivní státní projekty je typ uvažování, který nás právě přivedl do této krize. Je to cesta k novým veřejným dluhům, cesta do pekel. Proto nemohu podpořit usnesení, které prosazuje ustanovení těchto dluhopisů, zavedení eh, daně z eh, finančních eh, transakcí a dluhopisy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, paní Záborská. A nyní se dostáváme k další zprávě. Je to zpráva pana Florence, odpadní elektrická a elektronická zařízení a dám slovo panu Hananovi na jednu minutu. Prosím. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, mě velice zarazil tón mnoha poznámek v této sněmovně pod Eh, posledním summitu. My jsme se angažovali prý eh, z Evropy, že si chceme jít vlastní cestou. Často se to říká poměrně eh, takovým pohrdavým tónem, ale já to beru jako konstruktivní základ pro vyjednávání. Jestli se nepřipojíme k nové smlouvě o fiskální unii, pak je zcela logický, že toto by to mělo být hlavním fórem pro integraci, například kde by došlo k daňové harmonizaci. A neměla by to být jenom unie unie ekonomického řízení, ale také politické amalgamace. Tím pádem by se eh, Británie dostala jaksi do vnější obálky eh, této eh, Evropské unie a vlastně ten obsah té obálky té by zůstal pořád stejný a vlastně by tady byla pořád ještě oblast volného obchodu a trošku spolupráce mezi vládami, ale kolegové, přišli byste sice o eh, ne- nepříjemného eh, bručivého souseda, ale získali by, eh, nebo člena, ale získali byste se dobrého souseda. Já jsem byl pro zprávu Florence. Posledních 20 let zhruba byla doba, kdy se stále rozšiřovalo vlastnictví eh, zařízení eh, a našich občanů a stále stoupá eh, také poptávka po nejmodernějších produktech a často elektrické spotřebiče proto se často stávají brzy zastaralými a lidé je vyhazují. A vlastně třetina se jenom recykluje a lidé se jí zbavují tak, jak mají. Proto proto tato recyklace by měla stoupat a mělo by se sledovat také cíl roku 2020. Je to tedy cíl 65% a je to tady návrh pro maloobchody, aby vždycky tam měli sběrná místa, kam by se například mobily dali vyhodovat, protože jedovaté efekty, které eh, eh, vyplývají z toho, že se nesprávně lidé zbavují ehm, těchto zařízení, eh, to nerespektuje hranice a proto tohoto dlužíme občanům celé Evropské unie. Děkuji, pane Tanoko. A teď má slova paní Pětkanin. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem pro tuto legislativu, která nám umožní, abychom se zaměřili na naše cíly, které stanovila komise i Evropská unie a jsou to cíle, které chceme naplnit. Především eh, v rámci strategie primárních surovin máme nedostatek primárních surovin určitého typu, určitých kovů a máme také nedostatečné zdroje z globálního hlediska. Myslím si, že elektronický odpad nám právě může pomoci naplnit naše cíle. Mnohokrát děkuji a nyní má slovo paní Elena Basecku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože si myslím, že směrnice přináší velice důležitou a vhodnou změnu. Měli bychom ještě zdůraznit sběr eh, odpadu a následného využití elektronického odpadu. Dalším velice pozitivním prvkem je, že dáváme důraz na rekuperaci strategických primárních surovin a také chceme maximálně využít opětovné využití a recyklaci. Musíme zvýšit povědomí mezi obyvateli, musíme zajistit úspěch celého programu řízení odpadu. Komise musí zajistit výměnu dobrých praktik. V dané oblasti například rumunské orgány zavedly webovou stránku, která poskytuje informace, co se týče sběru a recyklace elektrických a elektronických zařízení. V roce 2007 proběhla v Rumunsku kampaň Velký sběr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 Eh, je to zásadní, aby byly eh, jednotlivé elektronické, eh, elektronická zařízení recyklována, aby byla recyklace lépe organizována. Ukazuje se ze studií, že 85 odpadu se sbírá, ale jenom 30 se skutečně vhodně recykluje. Všichni aktéři, kteří se účastní sbírání a znovu e, získávání zařízení, recyklace zařízení, e, musí skutečně táhnout za jeden provaz. Ukazuje se, že e, směrnice není vykládána jednotně jednotlivými členskými státy. Je třeba, aby jednotlivá elektronická zařízení byla sbírána selektivně. Během eh, sběru samozřejmě eh, dochází k nákladům. Náklady existují také na recyklace a tyto náklady musí být zohledněny v návrhu. Já jsem podpořil tento návrh. Děkujeme panu Mesárošovi a nyní má slovo paní Swinburne. Tato zpráva týkající se odpadní elektrických a elektronických zařízení je vyvážená, pokud jde o to, co by mělo být rozhodnuto na úrovni EU a v členských státech. Pro nás bude zásadní způsob, jak bude vypočítán cíl e, sběru e, po roce 2013 bude přechodný cíl a poté máme eh, od roku 2020 ambiciozní cíl 65 Členské státy, jako je můj, budou mít možnost mít ambicioznější cíl až 85 pokud budou chtít. Já vítám tento návrh a doufám, že komise pomůže členským státům, které budou mít problémy eh, přechodnými opatřeními. Je důležité eh, zvyšovat eh, množství recyklovaných odpadních elektronických a elektronických zařízení. A na druhou stranu je zásadní, aby přístup nebyl příliš preskriptivní, aby členské státy měly dostatečnou flexibilitu a odpovídající cíle. Dosažení cílů je na členských státech. Mrs. Děkuji, eh, paní Swinburne. A teď má slovo pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poblahopřál eh, kolegovi, panu Florencovi, za vynikající práci, kterou odvedl na této zprávě. Ale eh, opravdu to byla skvělá práce a to eh, si jistě uvědomují všichni, kdo vystupovali v této sněmovně. Toto je pro nás velice významná oblast. Stále více elektronických a elektrických přístrojů přichází na trh, protože je důležité, aby eh, lidé se jich zbavovali správným způsobem, aby se recyklovali a aby například se nevyváželi do třetích zemí, což je strašná praxe. Když se budeme držet těchto návrhů, zlepšíme životní prostředí a budeme mít více týče sekundárních surovin a pomůžeme také zlepšit zdraví našich občanů. To je tedy další situace, z níž pouze vytěží všichni občané v Evropě. Děkuji. A teď má slovo pan Tanok a bude to ke zprávě eh, paní Kristy Klas. Pane předsedo, já jsem hlasoval pro tuto zprávu. Týká se to uvádění na trh a používání biocidních přípravků. Myslím si, že to je vyvážený návrh a že biocidní produkty, respektive směrnická příslušná bude odvolána a bude nahrazena lepší a přitom tady máme pořád ta hlavní dvě jména a pořád se jedná o příslušné kroky. Jedná se o vyhodnocování chemických aktivních složek a je třeba rozlišovat rozlišovat mezi takzvanými normálními a problematickými látkami, což je velice důležité, má-li legislativa být efektivní. Myslím si, že požadavky na značení v kompromisním eh, materiálu eh, a také zjednodušení eh, pravidel pro ochranu dat je velice pozitivní krok a povinné sdílení informací a mechanismus proto je také důležitý krok, protože se vyvažujeme také duplikace například studií na na eh, obratlovcích a to je věc, kterou já velice odmítám a bude tak lepší tuto věc pochopit, snaží pochopit a snáze se to bude realizovat. Teď má slovo paní Elena Bačesku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože biocidní produkty jsou široce používány a používají se jednak v textilním, potravinářském, a kosmetickém sektoru. Musíme tedy připravit velice přísná pravidla. Potřebujeme také postupy, které budou zjednodušené, co se týče autorizace a musíme také ponechat vysokou míru ochrany v oblasti zdraví. Myslím si, že centralizovaný systém schvalování přinese dobré výsledky na celoevropské úrovni. Opatření, které se týkají označování, kde jsou biocidní, jsou velice vhodné. Jsou to informace, které takto ochrání spotřebitele. Také máme kumulativní účinky, ehm, například kritérium jedné analýzy. Musíme zajistit takové hodnocení, které navrhuje komise a to je zcela jistě krok vpřed. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Pitriar, prosím. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Evropský parlament a členské státy se eh, dohodli na nařízení, pokud je o biocidní přípravky. Já velice vítám, že bude existovat jednotný systém schvalování eh, biocidních přípravků a eh, že se to bude týkat i zahraničních producentů. To znamená, že tito producenti budou muset dodržovat přísné evropské standardy, pokud budou chtít prodávat svá produkty na našem trhu. Nicméně je důležité, aby i nadále byly biocidy dostupné, protože se eh, často využívají. Myslím, že to, co máme před sebou, je dobrý kompromis, který umožňuje využívání biocidních přípravků, ale zároveň se zde snižují rizika. Jsme tedy na dobré cestě a určitě se tímto tématem nezabýváme naposledy v Evropském parlamentu. Mnohokrát děkuji panu Járovi. Nyní předávám slovo paní Swinburne. Používání biocidních eh, přípravků a nedostatek alternativ, eh, to je eh, problém pro celou řadu odvětví průmyslu. Tento návrh představuje ochranu pro lidské i zvířecí zdraví a pro životní prostředí. Hovoří se zde o povolování biocidních přípravků a toto polování bude mít i nadále přísné požadavky. Já doufám, že bude probíhat pravidelný přeskum biocidních přípravků a že zde bude limit deseti let. Původně zpráva navrhovala zákaz všech karcinogenů, nicméně nyní se navrhuje, že budou tvrdě pod kontrolou především pokud jde o pesticidy, které se hodně používají v mé komunitě ve Walesu. Eh, nicméně nejde o naprostý zákaz. Zároveň vítám vzájemné uznávání, protože to posílí jednotný trh v celé Evropské unii. Děkuji vám, paní Swinburne. A nyní přecházíme ke zprávě pana Bové a slovo má pan Tanek. Pane předsedo, já jsem byl pro zprávu pana Bové dodavatelského řetězce pro zemědělské vstupy. Zemědělství je eh, odvětví, které je pracovně i strojově náročné a vzhledem k tomu, že stoupá poptávka, je tady eh, důležité také, aby tady byl určitý zisk a legislativa, kterou ukládá Evropská unie, velice často snižuje globální konkurenci konkurenční schopnost zemědělců, jim se snaží pomáhat. Hlavním hlavních eh, eh, prvků je, že greening v rámci prvního eh, pilíře by mělo být dobrovolné. Jedná se se, se CZP a mohlo by to způsobit jinak problémy pro naše farmáře. Mohlo by to být další břemeno pro zemědělské odvětví a to v, obla- v době, kdy se musíme všichni snažit realizovat taková opatření, která mají přesně opačný účinek. Děkuji. Děkuji vám, pane Tanoke. A Tanoko, a teď má slovo paní Pětkanen. Arvoisa puhemies, samalla tavalla... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Co se týče otázky elektronického odpadu, musíme se také podívat otázku zdrojů v rámci Evropské unie. Jsem pro tuto zprávu, která hovoří o potřebě jednat, konat a řídit potravinový řetězec. Jak převážet potraviny, jaké systémy používat. Čili je tady celá řada nejrůznějších opatření, které máme uplatňovat. Musíme mít účinný systém, aby potraviny byly maximálně zdravé a poživatelné v celé Evropské unii a musíme také naplňovat cíle, které jsou stanoveny. Musíme brát také v úvahu dopad na životní prostředí. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Basesku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Hlasovala jsem pro zprávu kolegy Bového, protože na zemědělských trzích mechanismy ceny a distribuce musí přinášet výhody všem. Je důležité, eh, aby tento trh byl dostatečně transparentní a aby také byla dobrá komunikace. Ta nyní chybí. Také co se týče snížení skleníkových plynů, co se týče zvýšení kupní síly obyvatel. Například, eh, když se podíváme na izolované eh, regiony, eh, horské regiony, ty jsou nejvíce zasaženy. Jsou tam velice složité podmínky, takže musíme, nebo tyto, organi, tyto regiony musí investovat více do transportu. Musíme mít konkurenceschopné ceny, čili musíme nabídnout takovýto systém zemědělcům a musíme vzít v úvahu také situaci vzdálených a velice vzdálených regionů, které mají velké problémy právě v tomto ohledu. Děkuji. Slovo má pan Jár. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva z vlastní iniciativy poukazuje na problém v zemědělství. V uplynulých letech Eh, rostly náklady na produkci a to rychleji než eh, spotřebitelské ceny. A potřebujeme zlepšení podmínek pro všechny účastníky na trhu, proto máme také sociální tržní hospodářství. To znamená, že politika musí eh, zasahovat ve chvíli, kdy neexistují odpovídající podmínky na trhu. Existuje problém v oblasti zemědělství. Máme hodně velkých podniků, máme také zpracovatelský průmysl a také máme velice koncentrovaný volný trh, který je v rukou několika aktérů. Kromě toho, a to znamená, že eh, špatně organizovaní zemědělci často přijdou zkrátka. Je třeba, abychom zabraňovali eh, zneužívání kartelového práva, kdy dochází ke stanovování cen mezi kartely. Mnohokrát děkuji. Děkuji panu Járovi a nyní předávám slovo panu Kelimu. Mnohokrát děkuji. Ještě jednou eh, bych chtěl říci, že eh, jsem velice rád, že jsem mohl eh, hlasovat pro tuto zprávu a že jsem si mohl vyslechnout dnes dopoledne celou rozpravu. A tato rozprava byla skutečně velice dobrá. A je třeba si uvědomit to, že je nutné řešit tento problém. Otázka zisků nadnárodních společností je důležitá věc. Zemědělci samotní často vydělávají velice málo a někdy vůbec. A to je něco, co musíme napravit. Musíme zároveň ukončit špatné postupy. Především pokud jde o některé zásadní oblasti. Eh, je třeba eh, tuto rovnováhu napravit a poté eh, budeme mít řádný přístup k našim zemědělcům. Musíme to provést, protože v dnešní době na národní společnosti řídí celý trh a to není spravedlivé. Děkuji, pana Kelly. A teď přecházíme ke zprávě, která se týká nerovnováhy v potravinovém řetězci. A slovo má opět pan Kalis. Eh, vlastně je to úzce spojeno s předchozím tématem. A chci jenom znovu zdůraznit, že opravdu musíme tuto věc řešit na úrovni výrobců a zejména na úrovni multinárodních společností. Pokud tohle budeme dělat a pokud eh, zajistíme paritu pro všechny po celém potravinovém řetězci, pak odvedeme dobrou práci. Velkým úkolem eh, je tato práce, ale musíme se trvat, dokud to nevyřešíme úplně. Děkuji, pane Kalis. A teď máme kosmickou strategii Evropské unie a slovo má pan Hanan. Děkuji, pane předsedo. Eh, kos, kosmos vždycky eh, eh, velice vzrušoval imaginaci některých integracionalistů. Jako kdyby to byl skoro termín ze studené války, jako kdyby to byla určité eh, místo naše ve světě. Pan prezident Chirac jednou řekl, že Galileo změní technologický imperialismus Spojených států. Prostě řada francouzských prezidentů se se velice snažili dostat francouze na měsíc, ale určitě by museli bychom se ještě dohodnout na tom mezi vládami, jestli ho také dopravíme zpátky na zem. Záleželo by na tom, kdo by to byl. A je to tedy symbol pro Evropskou unii. My jsme měli například také na eh, oběžné stránce dráze eh, přímo volební urnu. Byl to jakýsi symbol a prostě zhlíželi takhle na nás dolů, kteří jsme byli odříznutí a vzdálení. A i když eh, vaše nohy uvidí, uvízli v bahnu, tak pořád můžete zafixovat, pořád můžete upírat zraky do hvězd. Děkuji. A teď má slovo pan Tanov. Bez mikrofonu. Mikro. Já jsem hlasoval pro eh, zprávu Patričelo, protože znamená přínos pro EU. Je dobré, aby EU koordinovala své snahy dosáhnout kosmické strategie, kombinovat eh, odbornost eh, našich expertů. To přispěje k rozvoji kosmické technologie a zlepší to také životy našich lidí. Například miliony motoristů využívají GPS v současné době a GPS může být tímto způsobem posíleno a zlepšeno. Zároveň je tato věc velice důležitá pro eh, lodní dopravy. Eh, zároveň podporuji eh, globální monitorování, pokud jde o otázku životního prostředí, protože to umožňuje pozorování změn například klimatu. Zpráva nicméně volá potom, aby GMES bylo financováno prostřednictvím um, víceletého finančního programu. Nicméně komise eh, by raději chtěla, aby eh, se nezatěžovaly členské státy a aby tato věc byla financována mimo rozpočet EU. Mnohokrát děkuji panu Tanokovi a nyní má slovo paní Kay Swinburne. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Zpráva týkající se kosmické strategie Evropské unie je rozumným návrhem je to oblast, kde sdílené zdroje členských států mohou nás dostat dále. Evropská kosmická strategie znamená sjednocování zdrojů, tak abychom mohli skutečně inovativně postupovat dále. To bude mít přínos pro celou EU i e, celý svět. Je to zásadní vzhledem k tomu, že současný svět je eh, světem, kde je stále více eh, konkurence. Eh, kosmická strategie EU zajistí nezávislý přístup do vesmíru, což je zásadní v dlouhodobém výhledu. Zároveň to umožní další rozvoj Galilea, satelitního navigačního systému a také nám to umožní rozvinout náš vlastní systém určování polohy v Evropě. To je oblast, kde Evropa přináší přidanou hodnotu. Děkuji mnohokrát a nyní Máme zprávu Karona, jak zastavit plítvání potravinami. A předávám slovo panu Hananovi. Děkuji, pane předsedo. Diktátor Lukašenko je popisován jako poslední část sovětského aparátu, ale když se podíváme na společnou zemědělskou politiku s centrálními plány, podporou cen, nařízeními, tak v podstatě už jsme mnohokrát zopakovali podobný scénář v rámci společné zemědělské politiky. V podstatě ničíme především země v Africe protože to má negativní dopad na nejchudší. Eh, také dochází k inflaci, máme vysoké ceny potravin a dochází k pokroucení veškerých stimulů. A je to velká pokuta pro Spojené království. Pokud tedy dáváme peníze konkrétním lidem v členských státech, ne, nejsou to farmáři. Ty platby jsou často odpojeny od půdy. Je to pro nevládní organizace, veřejné organizace a pro jednotlivce. Tito lidé eh, dostávají dotace eh, z Evropské unie. V podstatě Evropská unie si koupila lojalnost eh, určitých kast ve všech zemích. Já neříkám, že to je nejlepší způsob redistribuce eh, od chudých eh, k bohatým, ale myslím si, že nyní takovýto systém musíme naprosto zastavit. Děkuji, pan Tanok. Pane předsedo, hlasoval jsem jako celá EKR pro změny, které jsou v této zprávě v ekonomické krizi, kde obyvatelé po celém světě eh, neustále se rozrůstají, máme velké problémy v Africe a otázka snížení plýtvání potravinami je zcela zásadní. Musíme vyměňovat nejlepší praktiky, musíme zajistit dobrou koordinaci mezi členskými státy. Nejdůležitější věc v této zprávě je skutečnost, že pravidla, která se týkají eh, cen v supermarketech není stejná. Musíme umožnit eh, maloobchodníkům, aby prodávali produkty eh, za nižší cenu, pokud má vypršet minimální trvanlivost dané potraviny. Například ve Spojené království to musíme zajistit. V některých členských státech ovšem je zákaz takovýchto snížených cen. Eh, je to nelegální, což je nerozumné, čili musíme zajistit lepší koordinaci mezi členskými státy, musíme změnit situaci a můj kolega, pan Hanan, Eh, žádal o radikální změnu společné zemědělské politiky, protože to je zásadní pro budoucnost. Děkuji a nyní má slovo pan Piper. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád hlasoval pro tuto zprávu. V Evropské unii každý rok téměř 90 milionů tun použitelných potravin končí eh, v odpadu. Je to Eh, neudržitelné. Téměř polovina potravin se tak dostává do odpadu a my to musíme řešit. Já žádám, aby komise eh, zanalizovala příčiny a já se domnívám, že se musíme také podívat na rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Spotřebitelé nesou eh, velkou odpovědnost, ale my jako politici musíme přijít s novými nápady. Jedním ze způsobů, které je, eh, jak je možné to řešit, je minimální trvanlivost, protože ta často vede k vyhazování použitelných potravin. V Polsku eh, není už minimální trvanlivost, ale tam je jenom doporučuje se spotřebit plo, před A podobně je tomu také v Rakousku. Já si myslím, že od těchto zemí bychom se měli poučit, protože to jsou země, které se snaží přistupovat ke svým potravinám udržitelně. Elena Basisku. Děkuji, paní Bačesku. Děkuji, pane předsedo. Hlasovala jsem pro tuto zprávu pana kolegy Karony, kdy musíme řešit eh, otázky nerovnováhy po celém světě, jak poukazuje FAO. Musíme prosazovat eh, kvalitní eh, zemědělství a také prosazovat racionální spotřebu. Musíme se vyhnout plítvání. Pokud máme nabízet zdravé výživné potraviny, tak to musíme dělat na základě potravinové bezpečnosti. A musíme vzít v úvahu nejen evropské občany, ale i občany mimo EU na osobu máme 179 kg na osobu, které se vyhodí a na druhou stranu máme řadu lidí, kteří trpí nedostatkem potravin. Podvýživa je rozšířena po celém světě, především mezi dětmi. Rok 2013 by měl být tedy rokem boje proti plítvány potravinami a musíme zvýšit povědomí na straně občanů. Pan Pítr Jár. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Evropský parlament tento týden se zabýval zásadní otázkou a to plítváním potravin. Já jsem za to velice rád, protože ve státech Evropské unie se v podstatě vyhodí na polovinu potravin. A to znamená, že potraviny se dostávají tam, kam vůbec nepatří. A patří totiž e, do úst spotřebitelů, nikoli do koše. A e, souhlasím e, s kolegou Píprem, musíme přijít s dalšími nápady jako politici. A myslím si, že tato zpráva je krok správným směrem. Nicméně potřebujeme skutečně konkrétní uh, Um, a přijatelné kroky. Já bych uh, chtěl zdůraznit ještě jednu věc, která mě vždy rozčiluje jako uh, zemědělce a, pro, uh, a to je to, že musíme se soustředit na produkci potravin pro lidi, aby jich nebylo nedostatek. Um, já žádám komisi, aby zaujala stanovisko k tomu, aby potraviny, které se nemohou použít jako, už jako potraviny, byly použity přinejmenším jako krmivo. Mnohokrát. Děkuji a teď paní Svinborn. Děkuji. Vzhledem k tlakům, pod kterými jsou naši farmáři, aby z méně zdroje produkovali více potravin, zpráva, eh, jak zabránit dalšímu plítvání, je eh, dobrá, protože eh, má, předpokládá se, že budeme mít 9 miliard obyvatel do roku 2020. To jsou odhady OSN. Proto je rozumné, abychom přestali plítvat potravinami. To musí být součást naší strategie. Jsem pro koordinovanou strategii strategie v Evropské unii, aby tady byla síť pro eh, výměnu nejlepších informací o tom, co se dělá, jak snižovat plítvání. Měli bychom se také snažili dále koordinovat výzkum a vývoj a zlepšit technologie pro zpracování eh, eh, odpadových výrobků, zejména pro výrobu energie. Je tedy důležité, aby odvětví tady pomáhalo snižovat plítvání potravinami, také aby se snižovaly počet ty obalů a je třeba také lépe eh, nakládat s potravinami, které používáme ke každodenní spotřebě. Je třeba to všechno dělat ekonomicky efektivně, ale neměli bychom se snažit nahrazovat eh, tržní řešení nadměrně zatěžující legislativou. Děkuji, milá kolegyně, a teď pan Kukan. Děkuji, eh, pane předsedo. Otázka plítvání potravinami je rostoucím evropským eh, problémem, který vidíme v celém potravinovém dodavatelském řetězci. Proto bych chtěl uvítat návrh Evropské komise, aby se do roku 2020 eh, snížily potravinové odpady. Doufám, že zpráva, o které jsme hlasovali a já jsem zprávu podpořil, přispěje k dosažení tohoto cíle. Souhlasím s tím, co řekl pan komisař Janes Potočník, že teď teď, kdy mnohé země světa trpí eh, nedostatky potravin, eh, plítvání potravinami v Evropě morálně, ekonomicky i ekologicky je nezodpovědné. Především si pak myslím, že lidé by měli být lépe informováni nejenom o příčinách a důsledcích plítvání, ale také o tom, jak snižovat toto plítvání. Podporuji požadavek parlamentu, aby rok 2013 byl prohlášen rokem proti plítvání potravinami, protože by se to využilo pro zvyšování povědomí o této důležité věci. Děkuji, pane Kukane, a teď je pan Kelly. Děkuji. Děkuji ještě jednou, eh, pane předsedo. Já jsem trošičku se zabýval výzkumem a šokovala mě zjištěná čísla, eh, protože je mnoho domácností, které opravdu proplýtvají celé tisíce eur eh, na potravinách za rok a to jsou obrovské peníze, proto je třeba s tím něco dělat, to je moc důležité. A eh, jsou tady velice zarážející statistiky, například 60% potravin vlastně se pořádně nevyužije a 20% vlastně se se zbytečně vyhodí, protože je tam trošičku zmatení ohledně značení, eh, do kdy jsou ty potraviny eh, dobré ke spotřebě. Musíme brát také v úvahu emisi eh, skleníkových plynů, protože to také souvisí s touto otázkou a podívat se i na druhou stranu správné hospodaření s bioodpady, pokud se jedná o potravinové odpady. Takže to tady potřebujeme mít to dobrou základnu. Děkuji, pane Kelly, a poslední posledním bude pan Repo. Nastanne varapuhemieheksi numero yksi. Minäkin äänestin äsken... Děkuji mnohokrát. Chtěl bych vám také poblahopřát k vaší funkci. Hlasoval jsem pro tuto zprávu, která bojuje proti plítvání potravinami. Je tady celá řada Evropanů, kteří žijí pod úrovní chudoby, kteří bojují za to, aby vůbec měli dostatek potravin. Čili nejen v Evropě, ale po celém světě máme celou řadu lidí, kteří trpí výživou. V Evropě lidé vyhazují 179 kg na osobu ročně. Jsou to poživatelné potraviny a to má velice negativní dopad také na životní prostředí, ale také na etiku a chování lidí. Musíme bojovat proti tomuto problému. Vyhazování požovatelných eh, potravin je naprosto nesmyslné eh, z ekonomického hlediska. Je to stejné, jako byste házeli bankovky do popelnice. Děkuji. Comunico di aver ricevuto dal Consiglio le posizioni adottate in prima lettura. Obdržel jsem od rady eh, postoje, postoje přijaté v prvním čtení tyto postoje budou zaznamenány.